Já nyní již začnu se sdělením předsedy, tak abychom to měli za sebou. Včera jsme schválili pro zdaňování zpravodajku paní Edeberg. Potom imunita pana Borgesia, tam je zpravodaj pan Hrabkaj. Potom také otázka zaměstnaneckých platů, tím se zabývá paní Rodberen, také vzhledem ke své činnosti, kterou vykonávala u zaměstnaneckého statutu. A potom také se budeme zabývat mandátem. Pokud se týče zpravodajů, u právního základu bude to dělat paní Regner, subsidiarity pan Tain, potom Lapel Turis, komitologie, to dostane EKR, jméno jméno ještě není známé. U Codification to bude dělat pan Speroni a u Delegation a delegované akty to budou dělat zelení. Jméno zatím ještě není známé. Také se budeme seznamovat se zprávou 100 a potom pravidlo 90, tady je stanovisko, já to převezmu jak jako stínový zpravodaj u Evropského právního institutu chceme pozorovatelský status, potom se to týká imunity paní Lendíbe, tady koordinátoři byli toho názoru, že to není otázka imunity, také napíšeme panu předsedovi, potom jsme se bavili o pokynech pro immunity cases, tak jak to navrhoval pan Gagany, tady jsme byli toho názoru, že musíme vyčkat, až AFKO zásadně rozhodne o těchto pokynech. AFKO se právě zabývá přepracováváním procedurálních postupů v sou souladu s imunitou. Právní službu žádáme, aby eh, zpracovala k tomuto posudek a další eh, také otázka odvodu eh, poslanců do nadací a potom jsme se také rozhodli, že u package budeme postupovat formou dopisu. Takže to jsou rozhodnutí koordinátorů a s tím jsem vás chtěl seznámit. A nyní přišel velký počet členů a já nyní navrhuji, aby paní kolegyně Rod Beren se vyjádřila ke svému bodu a to je úplně úprava odměňování zaměstnanců. A tady se také připravuje příslušný mandát. Děkuji vám, pane předsedo. My jsme v situaci, že po soudním rozhodnutí pro úpravu platu 2011 nyní máme k dispozici návrh komise a tento návrh obsahuje odlišně od eh, stanoveného čísla ve výši 1,7 eh, pro 2011 předpokládá 0,9 komise komise také navrhuje toto číslo na rok 2012. Toto komise nemusela udělat, ale navrhla to a zde ještě není k dispozici soudní rozhodnutí a ještě uvidíme, jak se k tomu v radě post, eh, eh, při jednání postaví rada. My máme mandát k jednání, který vychází z návrhu komise a také nám dává možnost, abychom postupovali flexibilně tak, abychom viděli, jakého výsledku můžeme s radou dosáhnout, jak pro rok 2011, tak i pro rok 2012. A já vás žádám, abyste tento mandát dnes potvrdili, tak abychom mohli okamžitě vstoupit do jednání v prvním týdnu příštího roku. Děkuji vám. Hlásí se někdo o slovo? k tomuto tématu. Zdá se, že tomu tak není, takže můžeme nyní již hlasovat o mandátu. Já se ptám kvůli počtu poslanců. Takže se ptám opačně, je někdo proti tomuto mandátu, zdržel se někdo, není tomu tak, takže je mandát tímto schválen. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu a to je bod číslo 18. Paní Lichtenberger, prosím. Uh, just a moment, please. Okay. Jde o kontrolu uplatňování práva EU. V tomto případě jsme o tom diskutovali navíc ještě v rámci workshopu. A tento workshop se zaobíral také projekt projektem Pilot EU. Ráda bych vám připomněla, že jde o to, že pokud někdo žaluje kvůli nedostatečné transpozici evropského práva, pokud tedy je u komise zahájeno řízení mezi členským státem a komisí, pokud tedy e, tu nejsou dostatečné informace k dispozici. Je to problém, e, na který si stěžujeme již dlouhá léta. Jde o to, že komise doposud e, to, co parlament požadoval velkou většinou, ne realizovala, neudělala a proto jsem ve své zprávě ještě jednou požadovala, aby vznikla opatření, aby byla přijata opatření, která povedou k tomu, že budou k dispozici řádné informace o e, této stížnosti. Za druhé šlo o otázku toho, že v průběhu studie, nebo díky studii, eh, bylo zjištěno, že Evropská komise poskytla autorům studie informace pouze eh, nedostatečně. Bavili jsme se o tom správní službou, jak to tady vypadalo konkrétně a komise odkazuje na ochranu dat. Podle našeho názoru je to problematické, protože nechceme znát konkrétní údaje o konkrétních případech, ale chceme pouze vědět, v jakých odvětvích, v jakých oblastech jsou největší problémy s transpozicí, protože v posledku je, jde právě o nedostatečnou transpozici nejde o to, že bychom eh, počítali s tím, že to členské státy dělají ze zlého úmyslu, ale je to pro nás spíše takový signál, že určité otázky při schvalování legislativy možná nezohledňujeme nebo nezohledňujeme dostatečně. To znamená, že Evropský parlament jako eh, součást legislativního procesu potřebuje jakousi zpětnou vazbu. A právě proto tedy i nadále trváme na svém požadavku, abychom měli lepší přístup k informacím, tak jak je to zakotveno ve smlouvách konec konců. A e, odkazovat se na ochranu údajů není možné, protože nejde o ochranu, nebo nejde o osobní údaje. Jde spíše o to, jakým způsobem je nakládáno se stížnostmi, v jakých oblastech se objevuje nejvíce případů nedostatečné transpozice a jak tedy je možno na nedostatečnou transpozici reagovat v rámci legislativního procesu. Za nás jsme konstatovali, že komise musí klást větší důraz na lhůtu pro transpozici. Musí tedy provést screening toho, jak je evropská legislativa transponována a je potřeba požadovat, aby to mělo skutečně prioritu, aby to bylo považováno za eh, stěžejní záležitost. My jsme se tedy tímto případem zabývali zvlášť intenzivně a snažili jsme se zajistit, aby e, ten, ta zpětná vazba fungovala lépe než do posud. to je první věc. A za druhé, ta transparentnost, e, která je zakotvena ve smlouvě, je e, tu je potřeba zajistit, protože to eh, samozřejmě je důležité i pro občany. Pokud eh, už se chopí eh, iniciativy, pokud podají nějaké, nějakou žádost, tak potřebují zpětnou vazbu. Tolik tedy ve vší stručnosti, vzhledem k tomu, že nemáme dostatek času, můj návrh k té 29. výroční zprávě o kontrole uplatňování práva EU a velmi se těším na vaše stanoviska, respektive pozměnění pozměňovací návrhy, které k tomu přednesete. Děkuji. Jsou k tomu nějaké návrhy? Ne, nic k tomu není. Lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů vyprší 6. ledna příštího roku. Dobře, a tím se můžeme hned posunout k další zprávě. Je to opět zpráva paní Lichtenberger? Nebo ne? Měli bychom teď hlasovat? Jak je to? Eh, dobře, to znamená, že můžeme probrat ještě tuto zprávu paní Lichtenberger a potom budeme hlasovat. Uděláme tady bod číslo 19, mezi tím dorazí ještě další lidé a pak můžeme hlasovat. Ano, bod 19. To je stanovisko, eh, které se týká provádění Lisabonské smlouvy s ohledem na Evropský parlament s ohledem na jeho možnosti, pr- eh, práva a opírá se to o zkušenosti z minulých let, pokud jde o, právě o toto provádění, tuto transpozici. Jde o to, abychom dodrželi požadavky na transparentnost, abychom eh, požadovali transparentnost, protože konec konců ve slumě k tomu existuje samostatný článek. Paní Lichtenberger má slovo a proto prosím ostatní v sále, aby se stišili. Eh, eh, prosím, stište se, protože paní zpravodajka nemůže hovořit v tomto neustálém hluku. V tomto návrhu tedy eh, požaduji to, aby byla zaručena dostatečná transparentnost při spolupráci mezi institucemi a i během dalších postupů, při dalších meziinstitucionálních eh, dohodách. Ta transparentnost tedy musí být více požadována. Při volbě právního základu eh, se také musíme lépe rozhodovat. Eh, už eh, víme, jaké jsou ty bolestivé zkušenosti, víme, že se zas a znova staví do popředí ta klíčová stěžejní otázka právního základu. A my tady musíme vznést jasné požadavky, protože eh, v tomto ohledu tady se objevily i stížnosti. Potřebujeme, aby eh, tady byl od počátku zaručen lepší postup. Třetí bod se týká mezinárodních dohod, mezinárodních úmluv. V této souvislosti tedy existují eh, vědecké poznatky hovořící o tom, že práva parlamentu, ať už národních nebo práva eh, Evropského parlamentu zapojením do mezinárodních umluv, které jsou vyjednány na diplomatické úrovni mezi vládami, jsou eh, tedy, jsou tedy jejich práva omezována protože ty smlouvy už se neomezují pouze na formálie, na diplomatické záležitosti, ale skutečně zasahují do života našich občanů. A proto se tedy musíme soustředit na to, aby tady byla zajištěna dostatečná transparentnost, aby o tom byl parlament, v tomto případě Evropský parlament, dostatečně informován. Protože pouze tehdy budeme schopni zaručit, že eh, v rámci té eh, koncenzuální, v rámci koncenzuálního postupu postupu bude parlament dostatečně informován a bude tak moci učinit eh, jasné a informované rozhodnutí. Kromě toho jsem se zabývala ještě jednou věcí a sice s politikou rady v různých oblastech. Eh, jako příklad uvedu jednu věc například patentové právo. rada v našem výboru na poslední chvíle, chvíle eh, intervenovala legisticky, právnicky a to jsou samozřejmě případy, na které se musíme jako parlament zvláštním způsobem soustředit, protože jde skutečně o podstatné záležitosti. Jde nepochybně o práva parlamentu, jde o to, jak tedy budeme nakládat s těmito právy. A konečně poslední věc, to je otázka aktivních rolí nebo aktivní role národních parlamentů, protože eh, to v posledním legislativním období získalo na významu a bude to eh, velmi důležité i do budoucna. Je důležité, abychom podporovali spolupráci s národními parlamenty na nejrůznějším poli, eh, v nejrůznějších oblastech, dávali ji neustále najevo, protože zjišťujeme, že určité role, které by eh, národní parlamenty měly eh, mít, jsou vnímány pouze nedostatečně, například kontrola národních eh, vlád při jejich jednání na evropském poli. Eh, ve vší stručnosti tedy eh, k tomuto bodu. Já vím, že to nebylo úplně stručné, protože do budoucna tady dojde eh, ke změnám a proto to bylo potřeba tedy vyjasnit. Tolik k návrhu stanoviska. Ráda bych k tomu řekla, že jsem použila celou řadu příkladů z právního výboru. Musela jsem je použít, protože jsme e, s touto situací často konfrontováni a prosím vás tedy o vaše stanovisko. Já vás žádám o větší klid v sále opravdu je tady těžké pro řečníky, aby se prosadili. Takže nyní pan Speroni bude hovořit. Děkuji, pane předsedo. Eh, chtěl bych se paní zpravodajky zeptat na následující věc. Jasně tu zaznělo, že u bodu 5 intervence Evropské rady jsou legitimní a já bych byl rád, kdybych eh, nám bylo řečeno na základě čeho k tomuto dochází. Zda byl zahájen, nějak, zahájen nějaké řízení před soudem, nebo je to pouze váš názor? Pokud tedy tvrdíte něco takového ohledně rady a tvrdíte, že má k tomu legitimní pravomoci, tak to je opravdu závažné tvrzení. Hmm zvlášť tedy v dokumentu takového druhu. A co se týče odstavce číslo 7, tady s tím naprosto nesouhlasím. Parlamenty nebo národní sněmovny, pokud tady to vyjádřím trošku silnějším způsobem, byli tak nějak lapeni, protože parlamenty mohou se vyjadřovat prostřednictvím svých stanovisek a komise tato stanoviska může naprosto ignorovat. To je tedy pravda, již jsme to zaznamenali u podobného návrhu, kdy to stanovisko bylo negativní, nebo pokud to řeknu jinak, obdrželo, řekněme, žlutou kartu ten postup počítá pouze s jednou obecnou analýzou ze strany národních parlamentů a poté komise to může úplně zhodit ze stolu a e, ignorovat to. Takže když tam řekneme, že mají roli, ať je tady jakákoliv, tak není spravedlivá, protože ta role je vlastně, že e, blokuje něco, co je vlastně úplně proti smlouvě, proti subsidiaritě. Takhle tedy ty parlamenty jsou pouze eh, takový poradci, podobně jako nějací novináři. Pan kolega Gargani. Ty jo. A kol... Pane předsedo, paní zpravodajka žádá, abychom poskytli nějaké reakce Nicméně myslím si, že je zapotřebí provést hloubkovou analýzu po té, co si přečteme tento text. Já mám také celou řadu pochybností, nicméně vyjádřím je i prostřednictvím návrhu. Co se týče oblasti, jak to v přenesené pravomoci, tady si myslím, že zpravodajka je poměrně striktní. Aktiv přenesené pravomoci jsou naprosto zásadní pro legislativní aktivity. Já tedy prostřednictvím mé analýzy toto téma ještě propracuji. Možná, že s některými částmi můžeme souhlasit, že se nám podaří dosáhnout nějaké rovnováhy, to je možné, ale označit to jako legitimní, to ještě není asi úplně jasné. OK, herzlichen Dank. Und danke auch dafür, dass Sie sich diesen Text wirklich auch zu Herzen nehmen. Ano, děkuji vám. Tady se to týká já vás eh, také žádám o předložení pozměňovací návrhu v této souvislosti k bodu číslo 5. Tady můžeme konstatovat, že v článku 15 smluv se hovoří o vyloučení z legislativního postupu. A to souvisí s tím, že rada prostě ve svém postupu jednoduše jeden článek vyškrtne. A to je legislativní postup. A toho se to týká, protože se to dívá mimo příslušného postupu. A podle nás příslušné změny se nedělají řádným postupem, ale mimo to rámec tohoto postupu. To je postup, proti kterému se musíme bránit jednoduše potom něco vyškrtnou a potom tam zůstane jenom taková kostra, která nebude nikomu k ničemu. A potom otázka aktu v přenesené pravomoci. Mně jde o to, že musíme přesně vymezit aktiv přenesené pravomoci v technických otázkách, kde se to týká například přizpůsobení novým situacím, tak jako se to dělá v národních parlamentech, ale nejde to dělat tak, aby tímto způsobem se řešily politická rozhodnutí prostřednictvím aktů přenesené pravomoci, protože pak my jako legislativci bychom nemohli plnit náš úkol. A právě proto já se domnívám, že nárůst těchto postupů je nesprávný. A potom otázka ke spolurozhodování národních parlamentů. Já jsem měla v úmyslu následující věc. V současné době nadále v mnoha národních parlamentech, neříkám, že ve všech, ale v mnoha, v mnohých parlamentech se jednoduše nediskutuje dostatečně o Evropě. A já se domnívám, že parlamenty se baví pouze o otázkách subsidiarity. Ano, já vím, že tady také existují problémy, jestliže komise toto ignoruje a nebo nereaguje adekvátně. A já si vizionářsky představuji následující věc. Vy můžete se mnou souhlasit a nebo chtít něco vyškrtnout. Já bych ráda, aby to, co se plánuje v evropském právu, abychom mohli zaujmout také k pracovnímu programu, tak aby eh, národní parlamenty se mohly aby národní parlamenty mohly sehrávat celkově konstruktivní pozitivní roli, nejenom vkládat eh, a předkládat veto. Takže abychom se dostali do situace, kdy národní parlamenty se budou moci produktivně vyjadřovat k pracovnímu programu komise a mohli říci, ano, bylo by v této oblasti zohlednit také toto, takže aby národní parlamenty mohly předkládat aktivní návrhy. Já se totiž domnívám, že v budoucnosti um, bychom měli více eh, zv zintenzivnit spolupráci s národními parlamenty, tak, aby Evropský parlament nestál proti národním parlamentům protože to si myslím, že by nevedlo k ničemu. Já doufám, že jsem vaše otázky dostatečně zodpověděla. Děkuji vám, paní Lichtenberger takže já vám chci pouze sdělit, že lhuta pro pozměňovací návrhy je 20. Ale ještě jednou pan Speroni. Děkuji, pane předsedo. Když jsem před chvíli hovořil, změnil jsem ten kontrast a opozici národními parlamenty a Evropskou komisí. Nezmiňoval jsem Evropský parlament. Nicméně ještě bych chtěl připomenout, že můžeme souhlasit s tím, co paní zpravodajka řekla. Nicméně text by měl hovořit o uplatňování Lisabonské smlouvy tak, jak to je a ne tak, jak bychom si to přáli protože když tam zmíníme, že národní parlamenty se omezují na aplikaci Lisabonské smlouvy a pokud Lisabonská smlouva nepočítá s nějakou rolí pro národní parlamenty, tak v podstatě tady nečiníme vůbec nic. Je to jenom stanovisko o tom, jaká by měla být Lisabonská smlouva. Na to chci také krátce reagovat. To druhé právo aktivní účasti existuje již nyní, ale pouze eh, několik málo parlamentů ho využívá. To znamená, že to nepřekračuje rámec smluv, jde o to, co ze smlouvy parlamenty využívají. Jestliže tento paragraf je tam obsažen, o tom se také diskutovalo v konventu toto ustanovení není nic nového, ale jde o to, aby toto ustanovení bylo využíváno. Takže 20.12. je lhůta pro pozňovací návrhy a nyní budeme hlasovat. A nyní budeme hlasovat o mé zprávě o platební neschopnosti. Takže můžeme nyní začít hlasovat jako postup, to znamená kompromisní pozňovací návrh Jedna, Kdo je pro, prosím zvedněte ruku. Kdo je proti, přijato. Potom pozňovací návrh 13. Pro, proti, přijato. 67 pro, proti, zdrželi se přijato 68 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se přijato. 15 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 3 pro, proti, přijato. 17 pro, proti, přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se přijato 19 pro, proti, zdrželi se přijato 20 pro, proti, zdrželi se přijato 21 pro, proti, zdrželi se přijato 22 pro, proti, přijato 23 pro, proti, zdrž, přijato kompromis pro, 5 eh, pro, proti, přijato. 73 pro, proti, zamítnuto. 24 pro, proti, přijato. 25 pro, proti, přijato. 26 pro, proti, přijato. 28 pro, proti, přijato. 29 pro, proti, přijato 30 pro, proti, přijato 31 pro, proti, přijato kompromis 6 pro, proti, přijato 32 pro, proti, přijato kompromis 7 pro, proti, přijato kompromis 8 pro, proti, přijato 34 pro, proti, přijato 35 pro, proti, přijato 36 pro, proti, přijato 9, kompromis 9 pro, proti, přijato 41 pro, proti, přijato 42 pro, proti, přijato 43 pro, proti, přijato 44 pro, proti, přijato. 45 pro, proti, přijato. 46 pro, proti, přijato. 47 pro, proti, přijato. 48 pro, proti, přijato. 49 pro, proti, přijato. 50 pro, proti, přijato. 51 pro, proti, přijato. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 11 pro, proti, přijato. 59 pro, proti, přijato. 60 pro, proti, přijato 61 pro, proti, přijato kompromis 12 pro, proti, přijato 5 pro, proti, přijato kompromis 13 pro, proti, přijato sedmička pro, proti, přijato osmička pro, proti, přijato 14 pro, proti, přijato. Desítka pro, proti, přijato 11 pro, proti, přijato 62 pro, proti, přijato 80 pro, proti, zamítnuto. Jednička pro, proti, přijato. Dvojka pro, proti, přijato. A nyní budeme hlasovat závěrečně, takže budeme hlasovat elektronicky. Takže máme o jeden hlas navíc. Takže ze které frakce je tady více lidí, než je možné? Takže za EPP je tady 10 členů. Potom já vytáhnu svoji kartičku. Je to v pořádku? Dvacet pro, jeden proti, tři se zdrželi. Přijato. Děkuji. A nyní zpráva paní Wikström. Ještě budeme hlasovat o legislativním usnesení. Ještě u zprávy Léne budeme hlasovat o legislativním usnesení, týká se to regulérního prvního čtení. Takže zahajuji ještě jednou elektronické hlasování. Das gleiche Ergebnis 20 dafür, eine Nein. Takže stejný výsledek 20 pro, 1 proti, 3 se zdrželi. A nyní zpráva paní Wikström. Bitte? Paní Wikström, prosím. Pan Speroni, prosím. Grazie, presidente. Come si può Děkuji, pane předsedo. Jak eh, to velice jasně vyplývá, pro zpravodajku ochranou, na téma ochranné známky. Tady ten hlasovací seznam byl zaslán velice pozdě ve srovnání s naší běžnou pracovní dobou. Je tam datum 16. prosince 19 hodin 20 a dorazilo nám to tedy elektronickou poštou několik minut poté. A podle mého názoru takovýmto způsobem opravdu nemůžeme pracovat ať tedy se jedná o naše spolupracovníky nebo já sám prostě v určitou dobu již nejsem ve své kanceláři a nemohl jsem se podívat na hlasovací seznam, takže žádám, aby se hlasování odložilo. Problém je, že na konci legislativního období je toho zkrátka moc, je toho čím dál víc, času je čím dál méně, to znamená, že zásady, které máme, eh, se dodržují čím dál hůř vzhledem k nedostatku času, který je k dispozici. Paní, paní Vikstrom, já bych chtěla poděkovat kolegům. Společně se mnou, společně s politickými poradci, asistenty jsme odvedli skvělou práci. Vzhledem ke skutečnosti, že návrh z komise přišel do parlamentu velmi pozdě, a E, musela jsem tu zprávu vypracovat e, během tří týdnů. Pracovala jsem pak prakticky neustále. Nyní to finalizujeme. Snažíme se zkrátka v té situaci udělat to nejlepší, ale ráda bych zdůraznila, že ten čas byl skutečně krátký. Já vím, že je to velmi rozsáhlá oblast, velmi kompletní, komplexní a e, složitá otázka. Já bych tedy chtěla eh, projevit obdiv eh, sekretariátu našim pracovníkům, díky nimž to bylo možné. Já si myslím, že bychom měli být vděční za to, že tu zprávu máme, měli bychom o ní hlasovat a pojďme udělat všechno, eh, co je v našich silách. Neměla smysl, abychom si stěžovali na komisi za to, že to předložila tak pozdě. My jsme tady pracovali velmi rychle a jsme schopni o tom hlasovat. Děkuji, pan kolega Engström. Is it, is it Uh, je to nařízení nebo směrnice v první řadě, protože já se obávám, že tam je na tom hlasovacím seznamu omyl. Je to tedy nařízení? First I have here is the, is the, is the regulation. It's the directive, yeah. I guess. So we start with the regulation. Okay. Yeah. But yeah. okay. Uh, on, uh, on, amendment, uh, on compromise amendment. Ještě kompromisnímu návrhu 16 směrnice ale myslím, že k tomu se dostaneme později. Vzhledem ke hlasování tedy eh, prosím o vyřešení jedné EPP tady má příliš mnoho členů. Eh, pan kolega Svěvka rozhodne, kdo bude hlasovat. Haben nämlich schon unsere Karten gezogen. Ja, du bist dabei. Okay. Ich habe jedenfalls meine schon gezogen. Dobře, já už jsem tady vytáhl svoji kartu. Musíme to zařídit tak, aby nás to bylo tak akorát. Uh, ano, co se týče EPP, pane předsedo, stáhněte vy vaši kartičku a pak budeme mít ten správný počet a můžeme hlas. Já už jsem tak učinila, ale pořád je jeden navíc. Tadeus, you still have one too much. Tadeus, stále máte jednoho navíc. Tomás byl poslední, kdo vstoupil do místnosti. Ano, já tomu rozumím, nicméně Tomas Mann není členem tohoto výboru, to znamená nezúčastní se hlasování. Takže opravdu je nás dost, pan man nemusí hlasovat. Dobře, takže nejprve to vyzkoušíme. Uděláme takové testovací hlasování. Prosím, hlasujte tak, abychom věděli, jestli čísla odpovídají. Tak teď naopak dva chybí. Teď už je to zase jenom 22. Eh, když je to méně v těch frakcích, tak je to v pořádku. Když jich je moc, tak je to špatně. Každá frakce si to musí sko- eh, skoordinovat sama, je to práce koordinátorů. Okay. Ja, okay. Jetzt scheint's wieder zu stimmen. Teď už to zase odpovídá, je to v pořádku. Dobře, to znamená, že můžeme hlasovat o zprávě eh, paní Wikstrom, nařízení. Eh, nejprve tady pan kolega Stojanov. Já bych chtěl říci, že podporuji to, co řekl pan Sperony a chtěl bych o tom hlasovat. Je to procedurální záležitost. Pan Sperony eh, to říká oprávněně, měli bychom o to hlasovat, tedy aby tato žádost uh, Eh, byla vynaslyšena, abychom od, <laughs> oddalili hlasování. Dobře, pokud je to formální žádost, tak o tom tady budeme hlasovat. Eh, kdo je proto, abychom odložili tuto zprávu? Prosím, zvedněte ruku. Jsou tu dva. Kdo je proti? Eh, to znamená, že většina je proti, vaše žádost je zamítnuta a nejprve tedy kompromisní návrh číslo jedna. Kdo je pro? Proti? zdrželi se přijato. Kompromis 2, kdo je pro? A Proti, zdrželi se přijato. Kompromis 3, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 13, kdo je pro? Proti? Přijato. 96, kdo je pro? A omlouvám se, kompromis 4, kdo je pro? Proti? přijato. 101, kdo je pro? Proti? Přijato. A nyní pozměňovací návrh 16, technické změny hlasování AMBLO, kdo je pro? E, přijato. 102, kdo je pro? Proti? E, to raději elektronicky prověříme, takže 102 hlasujeme elektronicky. 13 dafür, 9 dagegen. 13 pro, 9 proti, je to přijato 103. Bl- hlasování en blok, kdo je pro, proti, přijato 104, kdo je pro, proti, zamítnuto. Kompromis 5, kdo je pro, proti, přijato. Kompromis 6, kdo je pro, kdo je proti? Byla to většina, je to přijato. sedm, Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. IMKO 19. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. IMKO 20. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 24. Kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromis 8. Kdo je pro? Proti? Přijato. Pozměňovací návrh 26. Kdo je pro? Proti? Přijato. 128. Kdo je pro? Proti? Přijato. 7 a 20 pro? Proti? To raději prověříme. 27. Hlasujeme elektronicky. 14 pro, 8 proti, přijato. 23 o tom hlasovat nebudeme, takže 130 Karim, kdo je pro? Proti? To prověříme, takže 130 elektronické hlasování. na toho strýčka, ten tu není. 15 pro, 8 proti, přijato. A nyní 131. Masip, kdo je pro, proti, zamítnuto. Imko 24 pro, proti, zamítnuto. 133 pro, proti, přijato. 134 pro, proti, zamítnuto. 135 a 136 eh, eh, pro, proti, zamítnuto. 136 pro, proti, zamítnuto. 26 pro, proti, zamítnuto, řekl bych. 30 pro, proti, přijato. Uh, třicet pro, proti, přijato. 139 eh, pro, proti, zamítnuto. 37 pro, proti, přijato. 39 pro, proti, přijato. <clears throat> Kompromis 9 pro, proti, přijato. Sto šedesát dva pro, proti, přijato. IMKO 32, to se vyřídilo, takže Des, kompromis 10. Kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromis 11. Eh, pro, proti? Přijato. 170 pro, proti? Přijato. 171 pro, proti? Přijato. Kompromis 12. Pro, proti? Přijato. Hlasování en bloc 173. Pro, proti, přijato. sekretariát mi říká, že tady eh, chybí pozměňovací návrh 174 od paní Galo. Já to nevím, nevím, jak to vzniklo. Je to jasné? Dobře, takže o tom musíme ještě disku- eh, hlasovat. Kdo je pro, prosím, zvedněte ruku. Kdo je proti, přijato. A tím se dostáváme k dalšímu bodu. Pokud to správně vidím, je to 15. Ne, pardon, 13 13. dobře. Eh, pro, proti, přijato. 175 galo pro, proti, přijato. Kompromis 14 pro, proti, přijato. 15 pro, proti, přijato. 60 pro, proti, přijato. 161, pardon, pro, proti, přijato. Tím se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 181. Pro, Proti? Přijato. 62 pro, proti, přijato. 189 pan Rabkaj pro, proti, přijato. 167 pardon, pro, proti, přijato. 69 pro, proti, přijato. 70 pro, proti, přijato. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, přijato. Kompromis 16 pro, proti, přijato. 74 e, pro, proti. V tuto chvíli jsme u 74. Kdo je pro? 74. Kdo je proti? Myslím si, že je to zamítnuto. Imko 3, kdo je pro, proti, zamítnuto. Inta 1, kdo je pro, proti, zamítnuto. Kompromis 17, kdo je pro, proti, přijato. 80, kdo je pro, proti, to raději prověříme. 80 ověříme. 10 pro, 13 eh, proti je to zamítnuto. 18. Kompromis 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Kompromis 19. Pro, proti, přijato. 20 <clears throat> pro, proti, přijato. 21 pro, proti, přijato. Kompromis 22 pro, proti, přijato. 23 pro, proti, přijato. IMKO 10 pro, proti, zamítnuto. 29 pro, proti, přijato. Kompromis 24 pro, proti, přijato. 91 pro, proti, přijato. 92 pro, proti, přijato. Kompromis 25 pro, proti, přijato. 8 pro, proti, přijato. 9 pro, proti, přijato. A to tedy znamená, že se dostáváme k závěrečnému hlasování. E, návrh zprávy jako celku. O tom budeme hlasovat elektronicky. Hlasování je zahájeno. 23 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Eh, bylo ovšem odevzdáno 24 hlasů, jeden se někde ztratil, ale stačí to. to. Naprosto to stačí, takže to necháme. Dobře, takže teď ještě návrh legislativního usnesení. O tom musíme hlasovat. Eh, dobře, hlasování je zahájeno. 23 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel, takže blahopřejeme. A nyní tady mandát. Tak ještě jednou zahajuji hlasování, elektronické hlasování. Zase se jeden hlas ztratil. Dobře, 21 a pro, jeden se zdržel. Dobře, a tím se dostáváme k dalšímu bodu. Je to směrnice na stejné téma. Má k tomu paní zpravodajka něco? Nemá, dobře, takže můžeme hned hlasovat. Dobře. Eh, hlasování unblock. Eh, devítka pro, proti, přijato. Deset pro, proti, přijato. 60 pro, proti, přijato. Kompromis 1 pro, proti, přijato. 66 pro, proti, přijato. 16 pro, proti, přijato. 17 pro, proti, přijato. 67 pro, proti, přijato. IMKO 10 pro, proti, zamítnuto. 68 pro, proti, zamítnuto. 11 pro, proti, zamítnuto. 69 pro, proti, to raději prověříme. 69 kontrolujeme elektronicky. Deset pro, třináct proti, je to zamítnuto. A tím se dostáváme k 19 pro, proti, přijato 70 pro, proti. Ano, sedmdesátka. Kdo je pro, proti, zamítnuto. 71 pro, proti, přijato. 20 pro, proti, přijato. 21 pro, proti, přijato. 22 pro, proti, přijato. Kompromis 2 pro, proti, přijato. A tím se dostáváme eh, k pozměňovacímu návrhu 26. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. INTA 7. Kdo je pro? Proti? To raději prověříme. INTA 7. Prověřujeme to. Dvanáct pro, jedenáct proti, je to přijato. 27 pro, proti, Přijato. Kompromis 3 pro, proti. Paní Wikström, prosím. Ano, e, tady bychom rádi vyňali e, pozměňovací návrh 86. Shodli jsme se na tom, že o tom budeme hlasovat e, zvlášť ne společně s trojkou. Ještě jednou, jaké číslo? 86. Aha, takže tady máme 83, ale je to 86, dobře. Takže chcete nejprve hlasovat o 86 a potom o kompromisu 3, anebo obráceně? Dobře, takže nejprve kompromis 3 bez 86. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. A nyní tedy 86. Kdo je pro? Proti? Raději to prověříme. 86 kontrolujeme elektronicky. Já jsem si to představu. 13 pro, 10 proti, přijato. Kompromis 4 e, pro, proti, přijato. 28 pro, proti, přijato. 90 pro, proti, raději to prověříme. 90 prověřujeme. Deset pro, třináct proti, je to zamítnuto. Tím se dostáváme k 29 pro, proti, přijato. 30 pro, proti, přijato. 31 pro, proti, přijato. Imko 16 pro, proti, přijato. 92 pro, proti, přijato. 33 pro, proti, přijato. Kompromis 5 pro, proti, přijato. Kompromis, de, pardon, 94 pro, proti, zamítnuto 18 pro, proti, zamítnuto 19 pro, proti, zamítnuto 96 pro, proti, zamítnuto 95 pro, proti, přijato 35 pro, proti, 97 pro, proti, přijato 98 pro, proti, přijato. 99 pro, proti, zamítnuto. Dva, IMKO 20 pro, proti, zamítnuto. 100 pro, proti, zamítnuto. 101 pro, proti, zamítnuto. 36 pro, proti, přijato. 102 pro, proti, zamítnuto. 37 pro, proti, přijato. 38 pro, proti, přijato 39 pro, proti, přijato 103 pro, proti, přijato kompromis 6 pro, proti, přijato kompromis 7 pro, proti, přijato 40 pro, proti, přijato 1 eh, pro, proti, přijato kompromis 8 pro, proti, přijato. Kompromis 9 pro, proti, přijato. Inta 1 pro, proti, zamítnuto. Kompromis 10 pro, proti, přijato. Kompromis 11 pro, proti, přijato. Kompromis 12 pro, proti, přijato. Kompromis 13 pro, proti, přijato kompromis 14 pro, proti, přijato kompromis 15 pro, proti, přijato kompromis, pa, pardon, 57, pan Masip, kdo je pro, kdo je proti, přijato. A nyní kompromis 16, kdo je pro, pan kolega Engström, prosím. Ano, já si myslím, že tady je omyl na hlasovacím seznamu. Na setkání stínových zpravodajů jsme se dohodli a ohledně tohoto pozměvacího návrhu, že to bude odstraněno z hlasovacího seznamu, ale pak tam bude dodána věta, že členské státy se rozhodnou, zda provedou uh, nějaké analýzy, pokud to bude odůvodněno. To je mündlicher Änderungsantrag. Je to tedy ústní pozměňovací návrh? A paní Wikström jako zpravodajka říká dobře, e, pan Zvěvka také říká dobře, všichni jsou spokojeni, takže o tom takto můžeme hlasovat. Kdo je pro? Pro tuto změnu, prosím, zvedněte ruku. Kdo je proti? E, dobře, takže je to schváleno. A tolik tedy k pozměňovacímu návrhu 16, touto změnou 58, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto, IMKO 8, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto, 59, kdo je pro, proti, přijato. A nyní tedy zpráva, zapomněl jsem na něco, IMKO 8, o tom jsme právě hlasovali, ale můžeme to odhlasovat ještě jednou pro, proti, zamítnuto, Dobře, a tím se dostáváme ke zprávě jako celku a opět budeme hlasovat elektronicky. Hlasování je u konce. Dvacet tři pro, při 23 odevzdaných hlasů nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti, to znamená, že blahopřejeme paní zpravodajce. A nyní tedy budeme hlasovat o legislativním usnesení ještě jednou. Eh, opět hlasujeme. Teď mandát ještě jednou. Poslední elektronické hlasování. Ještě pár poslanců chybí. Teď už je to kompletní. Takže 22 pro, 1 proti, ne, pardon, jeden se zdržel, takže blahopřejeme paní zpravodajce. Paní Vikstrom má slovo, prosím. Ráda bych poděkovala všem, kteří přispěli k tomuto velmi komplikovanému tématu a Dovolte mi, abych vyzdvihla to, že podmínky, za kterých jsme pracovali, byly velmi stísněné, velmi komplikované. To znamená, že vám děkuji za tu týmovou zprávu a myslím si, že ten výsledek je optimální. Eh, týká se to kolegů, politických eh, poradců. Eh, všem vám přeji pěkné Vánoce. Danke. So. Děkuji vám a nyní se dostáváme ke zprávě Rapkaj. Chceš se ještě vyjádřit? Eh, ne, ty ne, Bernharde, nechceš už hovořit, ale paní kolegyně Tajn. Ano, dnes je tak takový obecný den stížností o postupech. Já bych bývala nehovořila, ale vzhledem k tomu, že pan Speroni se již vyjádřil k postupu a také dnes jsme hovořili o trialogu o e, hospodářských auditorech, tak se chci vyjádřit i já nyní. Tento, e, tato zpráva nebyla jednoduchá, tady nebudeme vstupovat do trialogu, rada je proti tomuto tématu. Já jsem několikrát požádala o setkání stínových zpravodajů, údajně nebylo možné ho zorganizovat. Já jsem na to naléhala, ale měla jsem pocit, že přímo žebrám. Já jsem se minulý týden ve Štrasburku přímo setkala se zpravodajem, kdy mi nebyly zatím předloženy eh, kompromisní pozňovací návrhy. A já jsem včera dostala hlasovací seznam ve čtvrt na sedm, když jsem seděla na schůzi eh, eh, trialogu a já jsem ve 20 hodin se odebrala do eh, své kanceláře a tam jsem pracovala na hlasovacím seznamu a toto, tuto práci jsem dokončila až v 11 hodin a právě proto jsme dnes měli potíže při hlasovacím seznamu. A já si myslím, že tady si můžeme stěžovat všichni. Ano, dobrá, my tady se sbíráme všechny stížnosti, na to jsme již zvyklí ke konci legislativního období. Nyní paní Lichtenberger. Na, ve Vídni se vynalezl takový postup a tam byly sbory, které přednášely a předspívaly stížnosti. Já bych se chtěla k tomuto sboru také při pojit, protože já opravdu tady opravdu mohu zpívat přímo altem. A já se domnívám, že v této závěrečné fázi se musíme snažit abychom se vyhnuli takovýmto situacím, které se nám množí. My tady všichni pracujeme do půlnoci, potom jsou nám předkládány další pozňovací návrhy, které již nemůžeme analyzovat a já si myslím, že se to stává pri praxí, kterou nemůžeme akceptovat. Já si myslím, že musíme pracovat jinak. Jinak se dostaneme do obrovských eh, potíží. Jednou opravdu eh, to bude s dohodami stále těžší, neboť pro v současné době se nám tyto události hromadí. Tak tomu bylo při tomto hlasování a minule tomu bylo podobně. Já žádám naléhavě pana předsedu, aby dbal na to, abychom lépe dbali na lhuty, protože to se stává stále větším problémem. A to především malých frakcí, kde se pracuje na víc vícero tématech a kde prostě již to není realizovatelné eh, s lidskými zdroji. Ano, říká pan předseda, já se snažím, ale tak to většinou bývá ke konci legislativního období. Kdyby bývalo eh, se také schválili lhůty, a také ten služební řád, který schválen nebyl, tak bychom měli přesné lhuty, ale ty nyní nemáme a to už teďka stejně nezvládneme. Ano, vzal jsem veškeré stížnosti na vědomí a nyní budeme hlasovat. Pan zpravodaj již hovořit nechce. A nyní bod 45, tedy pozměňovací návrh 45 pro, proti, zamítnuto. 60 byla stažena, 61 pro, proti Přijato. 64 pro, proti, přijato. Kompromis 1 pro, proti, přijato. 9 pro, proti, přijato. 10 pro, proti, přijato. 11 pro, proti, přijato. 12 pro, proti, přijato 13 pro, proti, to si ověříme, nyní hlasujeme elektronicky o 13. Třináct. Takže zamítnuto. 73 pro, proti. Zamítnuto. 14. Promiňte, omlouvá se pan předseda? Ano, je to správně, takže 14 pro, proti, přijato. 74 pro. 74 vlastně již jsme vyřídili, takže 75 pro, proti, zamítnuto. 76 pro, proti, zamítnuto. 15 pro, proti, přijato. Kompromis 2 pro, proti, přijato. 19 pro, proti, přijato. 80 pro, proti, přijato. 81 pro, proti, přijato. 20 pro, proti. To prověříme, prověříme dvacítku. Zamítnuto. A nyní 82 pro, proti. E, raději to také prověříme. Ještě nám pár hlasů chybí. Takže 12 pro, 11 proti, přijato. 83 pro, proti. Také toto raději prověříme, 83. Přijato. 21 pro, proti, přijato 84 pro, proti, přijato 85 pro, proti, Zamítnuto. 91 pro, proti. Eh, odpadá to, o tom nemusíme hlasovat. Samozřejmě zpravodaj má pravdu a není 22 pro, proti. Přijato. 30 pro, proti, přijato. 86 pro, <clears throat> proti, přijato. Nyní 24 pro, proti, přijato. Dvacet pět pro, proti, přijato. Dvacet šest pro, proti, přijato. Osmdesát devět pro, proti, zamítnuto. Dvacet sedm pro, proti. To otestujeme, takže otestujeme, prověříme dvacet sedmičku. 15 pro, 9 proti přijato. 28 pro, proti přijato. 29 pro, proti přijato. 31 pro, proti přijato. 32 pro, proti přijato. 33 pro, proti přijato. 34 pro, proti přijato. 35 pro, proti, přijato. 36 pro, proti, přijato. 94 pro, proti, přijato. 95 pro, proti. Myslím si, že to bylo schváleno, ale raději to prověříme, takže hlasujeme elektronicky. Přijato. 37 pro, proti, přijato 38 pro, proti, přijato 39 pro, proti, přijato 40 pro, proti, přijato 41. Nevím, zdali jsme 72 e, schválili, takže 41 přijato, 42 pro, proti, přijato. 43 pro, proti, přijato 45 pro, proti, přijato. Jednička pro, proti, přijato. A nyní 49. Pro, proti, přijato. 50 pro, proti, Přijato. 52 pro, proti. Přijato. 53 pro, proti. Přijato. 54 pro, proti. Zamítnuto. 55 pro, proti. To prověříme, prověříme 55. Zamítnuto. 56 pro, proti, přijato. 3 pro, proti, zamítnuto. 57 pro, proti, přijato. Pětka pro, proti, přijato. Šest pro, proti, přijato. A nyní budeme hlasovat o celkové zprávě elektronicky. 23 pro, 1 proti, blahopřeji zpravodaji. A nyní ještě legislativní usnesení. Zahajuji hlasování. Dvacet tři pro, jeden proti, stejný výsledek jako předtím. Takže vyjednávací mandát neschvalujeme, protože nejednáme. Takže nyní se dostáváme ke zprávě Baldasar. Pane zpravodaji, Rafaele, eh, protože hlasovací seznam je dlouhý, jako první máme pozňovací návrh 42. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Čtyřicet tři pro, proti, přijato. Ekon a 9.1 pro, proti. Ten, je vlast, ten vlastně odpadá. Takže 9.44 pro, proti, zamítnuto. 203 pro, proti, také zamítnuto. 128. 178, omlouvá se pan předseda. Takže 178 pro, proti, zamítnuto. IMKO 22 pro, proti, to prověříme. Hlasujeme elektronicky. 10 dafür, 13. Zamítnuto. Ekon 39 pro. Ekon 39 pro, proti. Také to prověříme. Zamítnuto. Ekon 40 pro, proti. To také raději ještě prověříme. Zamítnuto. Ekon 53 pro, proti tento prověříme, protože je výsledek velice těsný. to bylo jednomysl, eh, pardon, eh, velice většinově zamítnuto. A nyní čtyřka pro, proti a nyní je to také zamítnuto. 40 pro, proti, přijato. 19. 119. Pozměňovací návrh 119. Pro, proti, zamítnuto. IMKO 9 pro, proti, zamítnuto. FAM 11 pro, proti, zamítnuto. EMPL 14 pro, proti, zamítnuto. ITRE 6 pro, proti, to raději prověříme, ITRE 6 prověříme. schváleno. IMKO 10 pro, proti, zamítnuto. 29 pro, proti, přijato. Ekon 41 tímto odpadá a není kompromis 13. Pro na dvě části. Takže první část kompromisu 13 pro, proti, Přijato. Druhá část pro, proti, také přijato. Tak se nyní dostáváme ke kompromisu 14. Kompromis 14 pro, proti, přijato. 188 pro, proti, přijato. Můžeme to prověřit, prosím. Takže prověříme 188. Já s tím nemám žádný problém. Třináct pro, jedenáct proti, schváleno. Empl 29 odpadá, 202 také a nyní 147 pro, proti, Zamítnuto. 149 pro, proti. To raději prověříme, prověříme 149. Přijato, těsně, ale přijato. 935 pro, proti. Zamítnuto. Kompromis 15 pro, proti přijato. Ekon 46 pro, proti zamítnuto. Zapomněl jsem tam na něco. Já to, o čem hovoří té v seznamu nemám. 193 následuje. Děkuji. 193 na dvě části. První část pro, proti. Také to prověříme. Zahajuji elektronické prověřování. Zamítnuto. Druhá část tím pádem odpadá, ale nyní hlasujeme o druhé části pro, proti zamítnuto. 35 pro, proti přijato. Raději to prověříme. 35 prověříme, ano, opravdu to bylo asi moc rychlé. Přijato. 47, ten již jsme vyřešili. ITRE 12 pro, proti, raději to prověříme. Zamítnuto. Ekon 49 pro, proti. Zamítnuto se domnívám ale nezvedli jste řádně ruce a právě proto to elektronicky ještě jednou prověříme. Takže Ekon 49. Zamítnuto. Kompromis 16 pro, proti, přijato. Nyní si zase trošku zalistujeme. Kompromis 17 pro, proti přijato. Ekon 56 pro, proti, zamítnuto. Kompromis 18 pro, proti, přijato. 209 pro, proti, zamítnuto. 210 pro, proti, zamítnuto. 211 pro, proti, zamítnuto. 212 pro, proti, zamítnuto. 213 pro, proti, zamítnuto. Ekon 60 a 61 pro, proti, přijato. 46 pro, proti, prověříme. 14 pro, přijato. Kompromis 1 pro, proti, přijato. Ekon 7 pro, proti, přijato. 44 pro, proti, prověříme 44. Zamítnuto při rovnosti hlasů. Empl 1 pro, proti, zamítnuto. 48 pro, proti, prověříme 48. Zamítnuto. Ekon 4 pro, proti, zamítnuto. 47 pro, proti, prověříme. Nebylo to zřetelné, takže prověříme 47. Zamítnuto. Imko 1 pro, proti, zamítnuto. 14 pro, proti, prověříme Ekon 14. Dvanáct pro, dvanáct proti zamítnuto. Deve osm pro, proti zamítnuto. 52 pro, proti, také 52 musíme prověřit. Dvanáct pro, 12 proti, zamítnuto, 51 pro, proti, přijato. 45 pro, proti, tak prověříme 45. -ku. Zamítnuto. 49 pro, proti. Také to prověříme. Prověříme 49. -ku. Výsledek nebyl jasný. Zamítnuto. Kompromis 2 pro, proti, přijato. 56 pro, proti. Také to musíme prověřit. Pravděpodobně zase dopadne to jako předtím. 12, 12, takže zamítnuto. Kompromis 3, pro, proti, přijato. Kompromis 4 pro, proti, přijato. A nyní 76 pro, proti, zamítnuto. 113 pro, proti, i tento pro, návrh prověříme 113, Pravděpodobně budeme mít zase těsný výsledek, takže začneme ještě jednou od počátku, prověříme 113. Dvanáct pro, dvanáct proti. Mohl jsem se téměř vsadit, ale chtěl jsem si být jist. Kompromis 5 pro, proti, přijato. 63 pro, proti, zamítnuto. Kompromis 6 pro, proti, přijato. Kompromis 7 pro, proti, přijato. Kompromis 8 pro, proti, přijato. IMKO 4 pro, proti, přijato. DV 14 pro, proti, zamítnuto. 79 pro, proti, prověříme to. Prověříme 79. 12 pro, 12 proti, zdá se, že to je vždy standardní výsledek, takže zamítnuto a nyní 80 pro, proti přijato. M plus 7 pro, proti přijato. 81 pro, proti. Raději to prověříme, 81. Takže máme nový výsledek. 11 k 11, 2 se zdrželi, takže e, zamítnuto. A nyní prověříme třináctku. Dvanáct pro, dvanáct proti, zamítnuto. Ekon 22 pro, proti. Raději to prověříme. Zamítnuto. 98 pro, proti. Prosím ještě jednou proti. Takže prověříme 98. Zamítnuto. Ekon 12 pro, proti. Myslím si, že to bylo zamítnuto a není FAM 2. Pro, proti. Prověříme. Prověříme FAM 2. Zamítnuto. 109 pro, proti i to prověříme elektronicky. Zamítnuto. Ekon 23 pro, proti, zamítnuto. 82 pro, proti, to prověříme. Patnáct pro, devět proti, přijato. Kompromis devět pro, proti, přijato. 68 pro, proti, zamítnuto. Ample 3 pro, proti, přijato. DV17 pro, proti, přijato. Kompromis 10 pro, proti, přijato. AFET 4 pro, proti. Otestujeme ještě, prověříme AFET 4. Přijato. 18 pro, proti. Také to prověříme. Prověříme osmnáctku. Zamítnuto. Imko 7 pro, proti, přijato. Raději to prověříme, takže prověříme Imko 7. zamítnuto. Ekon 25 pro, proti. Také to prověříme. Prověříme Ekon 25. Zamítnuto. 9.21 21 pro, proti. To je jedno značně zamítnuto. Kompromis 11 pro, proti, přijato. FAM 3 pro, proti, zamítnuto. FAM 6 pro, proti, to prověříme, FAM 6 prověříme. Zamítnuto. FAM 7 pro proti. Myslím si, že to bylo zamítnuto. Ample 4 pro, proti, zamítnuto. Kompromis 12 pro, proti, přijato. A nyní FAM 9. Pro, proti, raději to prověříme. Zamítnuto. 77 pro, proti. Zamítnuto. 110 pro, proti. Prověříme 110 raději. Zamítnuto. Ekon 30 pro, proti přijato. 924 pro, proti, zamítnuto. 112 pro, proti, to prověříme 112. Zamítnuto. Potom máme FAM 10 pro, proti, to nebylo jednoznačné, raději to prověříme elektronicky. Zamítnuto. 111 pro, proti. Také 111 prověříme. 12 pro, 12 proti, zamítnuto. A jdeme hlasovat o celkové zprávě elektronicky. Dvacet jedna pro, jeden proti, dva se zdrželi, je to přijato, blahopřeji zpravodaji a nyní se dostáváme k legislativnímu usnesení, takže celou záležitost si zopakujeme. Dvacet jedna pro, jeden proti, dva se zdrželi, je stejný výsledek jako předtím. A Nyní budeme rozhodovat o zahájení jednání. I zde budeme hlasovat elektronicky. Dvacet dva pro, jeden proti, tak je to schváleno. Blahopřeji zpravodaji. A nyní se dostáváme ke zprávě Zajer 1. Willst du noch was dazu? Nein. Dann fangen wir mit gleich Das ist jetzt der Bericht. Josef k tomu nic nechce, to znamená, že to je eh, dokument eh, s číslem 213 220. Nyní tedy budeme hlasovat o zprávě jako celku a uděláme to hned elektronicky. Žádné pozměňovací návrhy nebyly na, navrženy, to znamená, že zahajuji hlasování. 23 pro, 1 proti, nikdo se nezdržel, to znamená, že je to schváleno. A nyní legislativní usnesení, další elektronické hlasování zahajuji. Funguje to. Stejný výsledek a nyní tedy mandát. Ještě jednou elektronické hlasování. 22 pro, 1 proti. Blahopřejeme a tím se dostáváme k druhé zprávě pana Sajera. To je e, dokument 213, 218. Nejprve tedy hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 1. Kdo je pro, prosím zvedněte ruku. Proti, schváleno 2. Pro, proti, přijato 3. Pro, proti, přijato 4. Pro, proti, Přijato. A nyní o zbytku budeme hlasovat en bloc. Kdo je pro? Proti? Přijato. A nyní tady hlasujeme o e, zprávě jako takové. Prosím, elektronicky. Nyní je elektronické hlasování zahájeno. Dvacet dva pro, jeden proti, e, schváleno. Legislativní usnesení ještě jednou elektronické hlasování. 23 pro, 1 proti. A nyní tedy mandát, objekt elektronické hlasování. Dvacet tři pro, jeden proti, opět je to schváleno. A nyní tedy poslední eh, zpráva z balíčku zpráv pana Zajera. Je to dokument 213 lomeno 365. Eh, v podstatě je to tak, že o všech pozměňovacích návrzích můžeme hlasovat unblock. Eh, Prosím, zvedněte ruku, kdo je pro, kdo je proti. Dobře, takže je to schváleno. Takže opět tři elektronická hlasování za sebou. Kdo je pro zprávu jako celek? 22 pro, 1 proti, je to schváleno. A nyní legislativní usnesení, objekt elektronicky. Stejný výsledek, je to schváleno a nyní tady mandát. Ještě jednou elektronické hlasování. 23 pro, 1 proti, je to tedy schváleno. Dobře. A tím se dostáváme ke zprávě paní Kastex o e, poplatcích za kopírování k soukromým účelům. Slovo má paní Kastex. Oui, monsieur le président, euh, avant que... Děkuji, pane předsedo. Ještě předtím, než zahájíme hlasování, Chtěla bych eh, vyjádřit mé politování nad tím, že se nám nepodařilo dosáhnout kompromisních návrhů, zejména s EPP a se socialisty, nebo tedy mezi EPP a socialisty. Já jsem předložila celou řadu návrhů, které byly blokově zamítnuty v pátek odpoledne. A dnes tedy je situace taková, že hlasování bude poměrně složité. Určitě tedy dnes dopoledne jsme všichni poměrně unavení a obávám se, že přestože se nejedná o legislativní zprávu, tak se obávám, že výsledek hlasování nebude velice příhodný pro financování kultury a pro oblast autorských práv. Takže můžeme tedy přistoupit k hlasování. Nicméně asi budu muset něco říkat, až se dostaneme ke konkrétním hlasům, protože na hlasovacím seznamu nejsou všechny obsaženy, něco tam vymizelo. I když jsem tedy navrhla některé kompromisy, zejména co se týče povolení a těch soukromých kopií a vzájemným vztahu mezi nimi. Myslím si, že i cestou kompromisu by bylo vhodnější, vyrovnanější, než jak to navrhují stínoví zpravodajové za EPP. Proto tady budu muset ještě pohovořit k jednotlivým bodům. Výsledky těch návrhů mne úplně neuspokojují, takže z některých asi tady budu muset stáhnout své jméno. Paní Kastex, vzhledem k tomu, kolik toho máme k hlasování, vzhledem k nedostatku času, proč to neodložíme na leden. Je to velmi komplexní, je to nelegislativní zpráva, o které bez tak budeme řeš- e, jednat s radou, to znamená, že se ptám, proč to neodložit na leden. Souhlasí s paní, paní zpravodajka s tím, že bychom to jednoduše přeložili? Souhlasíte? Pokud odložíme hlasování na leden, možná by se nám podařilo dosáhnout kompromisu, s tím bych souhlasila, ale pokud opět se tu projeví takový postoj opozice vůči mým kompromisu, tak se v podstatě nic nezmění, jenom zase vše pozastavíme, ale možná to hlasování proběhne klidně. Dobře, takže paní zpravodajka s odložením souhlasí, pokud nikdo nevní proti, tak eh, to eh, přeložíme. Ve tři čtvrtě na 12 tady budeme mít řecké předsednictví eh, takže musíme skutečně pokročit a toho hlasování je skutečně hodně. Paní Wikström, Poslouchejte, snažili jsme se najít kompromisy v této věci, ale zkrátka nebylo možné kompromis najít. Buď jste pro nebo proti, eh, buď jste těhotná nebo nejste těhotná, nemůžete být jen trochu těhotná. A podobné je to i v tomto případě. Eh, raději bychom o tom měli hlasovat, protože víme, že eh, před Vánoci toho máme hodně. Měli bychom zkrátka ukázat, že někdy nejsme zajedno. Buďme upřímní a pragmatičtí. Nemyslím si, si, že by to byl problém. Pouze mám problém s tím časovým postupem. Já si myslím, že dneska zkrátka nezvládáme eh, náš program. Já souhlasím s paní Wikström. A, ano, máme odlišné názory, ale můžeme o tom hlasovat. Dobře, takže o tom budeme hlasovat. Ne, pardon, budeme hlasovat o tom, jestli o tom budeme hlasovat. Kdo je pro to, abychom o tom hlasovali, prosím, zvedněte ruku. Kdo je pro odsunutí Dobře, takže elektronicky to bude jednodušší. Takže kdo je pro to, abychom to odsunuli? Eh, ten bude hlasovat ano a kdo je proti tomu, abychom to odsunuli, bude hlasovat ne. Teď už jsou všichni, 13 je pro posunutí, 9 je proti posunutí, jeden se zdržel, to znamená, že to hlasování se odsunulo na leden tím se dostáváme ke zprávě paní, pana Stojanova, která je extr, eh, mnohem let, eh, kratší, takže ji snad zvládneme probrat. Pane kolego Stojanove, chcete se k tomu vyjádřit? Myslím si, že ne. Dobře, takže můžeme hlasovat. Pozměňovací návrh 12, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Jedna pro, proti, přijato. Dva pro, proti, přijato. 3 pro, proti, přijato 4 pro, proti, přijato 5 pro, proti, přijato 6, pardon, 6, 13 eh, pro, proti. Zdá se mi to zamítnuto. 14 pro, proti, přijato 15 pro, proti, přijato 16 pro, proti. Raději to prověříme, 16 prověřujeme elektronicky. Třináct pro, deset proti, je to přijato. Šest pro, proti, přijato. Sedm pro, proti, přijato. Sedmnáct pro, proti, přijato. Osmnáct pro, proti, devatenáct pro, proti, přijato. 8 pro, proti, přijato. 20 pro, proti, přijato. 9 pro, proti, přijato. 21 pro, proti, přijato. 10 pro, proti, přijato. 11 pro, proti, přijato. A nyní stanovisko jako celé, kdo je pro, hlasujeme elektronicky. 23 pro, nikdo se nezdržel, nikdo není proti. Je to přijato. A tím se dostáváme ke zprávě pana kolegy Výlanda. Tady máme pozměňovací návrh číslo 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato 2. Pro? Proti? Přijato. A nyní stanovisko jako celek. Kdo je pro? Proti? a o tom stanovisku jako celku musíme hlasovat elektronicky. Byl jsem zase rychlejší, než bylo možné. To znamená, že hlasujeme elektronicky o stanovisku jako celku. E, tady je napsáno výlet, no tučně, ale je to Kastex. Máte naprostou pravdu. Omlouvám se, paní, pan, paní Kastex, já jsem to nemyslela nějak zle. 22 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel, takže blahopřejeme paní zpravodajce, paní Kastex. Tím se dostáváme k panu kolegovi Fosovi, to je právní základ. Pane kolego Fosi, prosím. I já to vemu vez, velmi stručně, jde o návrh nařízení Rady o, společnou, eh, o společné iniciativě podniků o léčivech číslo 2. Právním základem by podle eh, komise měly být články 187-188 a výbor, který to má v gestci, eh, chce doplnit ještě článek 168, respektive by, by to chtěl změnit. To znamená, že tady jde o e, vytvoření společného podniku, ne o zlepšení e, veřejného zdraví, zdraví lidí. To znamená, že si myslím, že můžeme být spokojeni s právním základem, který navrhla komise. To znamená, že bychom se měli držet toho, co navrhla komise, pokud jde o právní základ. Děkujeme panu, panu Fosovi, to znamená, že navrhujeme, abychom zanechali, ponechali eh, ten právní základ, který navrhuje komise. Jsou ve výboru nějaké jiné názory? Vidím, že ne, to znamená, že takto jsme to schválili. Děkuji vám. Děkujeme panu kolegovi Fosovi. A to je tady všechno k dnešnímu hlasování a já mezi námi. Eh, co uděláme s vaší zprávou, paní Regnerová? Musíme ji probrat dneska? Ne, nemusíme, dobře, to znamená, že eh, to jsme schválili. Úřad Evropského veřejného žalobce, eh, to je bod 20, eh, s vaším souhlasem a se souhlasem paní zpravodajky je tento bod odsunut, je to bod číslo 20, protože to nemá moc smysl, protože pan zpravodaj zodpovědný za subsidiaritu tady taky není, to znamená, že se můžeme podívat na bod číslo 33 a já v našem středu eh, vítám pana eh, litevského předsedu rady a požádám tedy pana Bernatonise, aby nám eh, něco řekl o výsledcích litevského předsednictví. Prosím, máte slovo. pane Děkuji, pane předsedo, vážení členové výboru, dámy a pánové. Prosím, pokud si přejete hovořit, pohovořte si na chodbě, tak abychom si mohli vyslechnout pana ministra. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych vám v první řadě poděkoval za příležitost se dostavit k vám a pohovořit vám o výsledcích litevského předsednictví v oblasti spravedlnosti. Přestože se jednalo vůbec první litevské předsednictví Rady Evrop, Evropské unie, podařilo se nám dosáhnout výsledku, Společně v rámci celého týmu jsme se snažili naplnit ty cíle, které jsme si stanovili v červenci. Mohlo to vypadat, že by bylo nemožné ty cíle splnit, pokud by všechny instituce nespolupracovaly. A proto jsem rád, že ta spolupráce probíhala dobře a děkuji za to vám, vašemu výboru a zejména panu předsedovi, protože spolupráce s vámi byla výtečná jsem přesvědčen, že díky tomu, že jsme byli takovým objektivním zprostředkovatelem zapojený do vyjednávání mezi jednotlivými stranami, tak se nám podařilo zajistit hladký a plynulý průběh těch legislativních postupů. A doufám, že jsme ani vás v rámci naší práce um, nějak že jsme vás nesklamali. Co se týče oblasti spravedlnosti, snažili jsme se, abychom eh, se zaměřili zejména na důvěryhodnou, otevřenou a rostoucí Evropu, to znamená zaměřit se na podporu růstu, finanční stabilitu a posílit také hospodářskou a měnovou unii. Soustředili jsme se také na vztahy Evropské unie a zemí východního partnerství. V této oblasti jsme se snažili povzbudit zejména spolupráci. A v průběhu litevského předsednictví si myslím, že eh, s uspokojením můžeme říci, že jsme zaznamenali podstatné pokroky a uskutečnili celou řadu iniciativ a podařilo se nám tedy eh, dojednat i nový víceletý finanční rámec pro oblast eh, spravedlnost a to samozřejmě zase všechno ve spolupráci s Evropským parlamentem, zejména s vaším zpravodajem panem Berlingerem a podařilo se nám tedy dosáhnout cíle. A co se týče stokholmského programu, tento se zejména soustředil eh, na evropské, evropskou mládež, a evropské občany. V podstatě rok 2013 je Evropským rokem občanů, proto předsednictví um, si stanovilo jako prioritu ochraňovat uh, lidská práva, zajistit rovná práva a příležitosti a snižovat diskriminaci. Ehm, v podstatě poslední akce v rámci tohoto Evropského roku občanů proběhla minulý týden ve Vilniusu a v rámci této akce eh, jsme eh, v podstatě stanovili takové určité nové kroky pro eh, nadcházející období. Ehm, předsednictví zhodnotilo také stokholmský program na neformálním zasedání ministru spravedlnosti a vnitra. To bylo v červenci a tam jsme vlastně zahájili politické diskuze na toto téma, tedy na oblast eh, spravedlnosti a vnitra. V průběhu litevského předsednictví tyto diskuze pak pokračovaly na úrovni expertů a ministři si vyměnili názory na dosažených pokrocích na radě v prosinci. Připravili jsme takové zhrnutí těch předběžných návrhů členských států a předložíme je e, k projednání e, na setkání partnerů z našeho předsednického tria. A doufáme, že i tyto diskuze na úrovni jak rady, tak v parlamentu budou důležitým přispěním pro jasné stanovení budoucí strategie pro právě oblast svobody, bezpečnosti a spravedlnosti. Co se týče růstu, tady jsme také pracovali na legislativních textech a opatřeních, které by měly podpořit hospodářský růst. Co se týče evropského příkazu k obstavení účtu, tady navrhujeme nové postupy pro eh, ten příkaz k obstavení účtu. Doufáme, že tento návrh představuje takovou alternativu, která pomůže věřitelům efektivně vymáhat pohledávky a také ochrání práva dlužníků. V červenci jsme v této oblasti představili naše cíle, to znamená dosáhnout obecného přístupu na radě v této věci. Jednání proběhlo, proběhlo v předchozích měsících a můžu říci, že se nám podařilo dosáhnout toho obecného přístupu postoje na zasedání rady v prosinci a první trialog proběhne právě dnes. pravodajem za EPP je váš zpravodaj pan Baldassare je nutné poznamenat, že tato tématika jak ve výboru Jury, tak na radě v podstatě prokázala, že je důležité stanovit jasné principy, kde se jasně stanoví ta důležitá nezbytná rovnováha zájmu mezi věřiteli a dlužníky. Doufáme, že toto se tedy podaří zajistit v prvním čtení. Co se týče nařízení o úpadkovém řízení, tady to si klade za cíl zase zvýšit efektivitu u těch přeshraničních řízení v této věci a vytvořit podmínky pro to, aby eh, dlužníci mohli vyřešit své finanční dočasné potíže efektivnějším způsobem. Ministři na toto téma jednali eh, v prosinci. Členské státy si vyměnily názory ve věci příslušnosti těch eh, příslušných rejstříků a spolupráce v případech takového řízení. Další důležité téma eh, v naší oblasti, to bylo to společné evropské prodejní právo. Tento návrh má vylepšit plynulejší fungování evropského trhu. Hlavním cílem je vylepšit ty přeshraniční operace, Eh, jedná se o takové inovativní, ale také komplexní téma a vyžaduje si tedy dostatečný čas eh, k nezbytnému projednání. Proto, jakožto předsednictví, jsme pokračovali v tom intenzivním a hloubkovém projednání. Eh, diskuze na, expert, na úrovni expertů prokázaly, že je předběžné zatím hovořit o podstatě tohoto návrhu, protože je celá řada oblastí, které ještě musí být podrobeny analýze a členské státy v podstatě ještě ani nejsou připraveny politicky o tomto v tuto chvíli nějak rozhodnout. Víme, že intenzivní diskuze proběhly také v Evropském parlamentu. Tam jste došli k závěru spíše omezit oblast působnosti a věřím, tomu, že tedy spolupráce na toto téma bude i nadále probíhat. Dále, co se týče nařízení Brusel 1, tento návrh byl představen v červenci tohoto roku a přeje si zajistit slučitelnost těch dohod o jednotném patentovém soudu a nařízení Brusel 1. Mělo by tedy vstoupit v platnost tento takzvaný patentový balíček. Z radostí vám můžeme oznámit, že tedy došlo k konstruktivním jednáním a umožní nám to dosáhnout ten obecný postoj již na radě v prosinci. A naše předsednictví také zaznamenalo podstatný pokrok ve věci zrušení některých legislativních textů. Zase e, toto, tomto jsme se věnovali v průběhu těch šesti předsednických měsících. Dále došlo k podstatnému pokroku ve věci majetkových poměrů v manželstvích a majetkových důsledků registrovaného partnerství. A na úrovni expertů v podstatě se projednalo maximum v této věci, nicméně některé delegaci představili politické výhrady ohledně těchto návrhů a ještě tedy jsou tu určitá nedořešená témata, zejména politická. Dále se nám podařilo dosáhnout podstatného pokroku ve věci ochranné známky společenství. Tady bych chtěl zase poděkovat a poblahopřát Evropského parlamentu za intenzivní spolupráci ve věci, které, kterou jsme stanovili jakožto prioritu. Tímto děkuji za spolupráci členským státům i komisi. V průběhu předsednictví jsme intenzivně diskutovali jak o nařízení, tak o směrnici. V prosinci na zasedání rady jsme předložili zprávu o dosaženém pokroku a doufáme, že zase se toto téma bude i nadále projednávat. Co se týče e-spravedlnosti, e-justice, tady jsme se věnovali vytvoření nové strategie pro roky 2014 až 2018. Toto bylo schváleno na radě v prosinci a v podstatě tato strategie znamená takový základ pro nadcházející e, práci. Mm, ty hlavní projekty by měly být přijaty v roce 2014. Když byl přijat první akční plán v roce 2009, tak od té doby se učinilo, došlo k podstatnému pokroku. A co se týče ochrany údajů a reformního balíčku ochraně údajů, to je taková komplexní tématika. Zase eh, za našeho předsednictví jsme intenzivně o tomto jednali. Nicméně nezávisle na všem tom vynaloženém úsilí a na diskuzích je tu celá řada právních a politických věcí, které ještě nejsou dořešeny a jednání na kompromisu bude tedy i nadále pokračovat. Můžeme dále vyjádřit uspokojení nad eh, tím, eh, že došlo tedy k jednání o kolektivních přeshraniční zprávě autorských práv. V průběhu tedy několika trialogů se podařilo dosáhnout dohody s parlamentem a první čtení by mělo proběhnout na začátku roku 2014. A my doufáme, že postoj parlamentu bude schválen na plenárním zasedání v lednu 2014. Chtěli bychom poděkovat paní zpravodajce, paní Galo, za velice konstruktivní přístup, když jsme se snažili vytvářet eh, kompromisní dohody. Věřím tomu, že prostřednictvím efektivní spolupráce obou institucí se podařilo dosáhnout dohody, prostřednictvím kterém vytvoříme opravdový digitální jednotný trh v roce 2015. Co se týče auditu, v říjnu výbor stálých zástupců eh, poskytl mandát předsednictví, aby zahájil jednání s parlamentem a snažil se tedy obměnit směrnici o povinném auditu a o nařízení o specifických požadavcích, co se týče povinných auditů u subjektu veřejného zájmu. Jednání eh, v této věci s Evropským parlamentem a zejména s panem zpravodajem, panem Karimem, tedyž bylo zahájeno a zatím probíhá uspokojivě. Je důležité zdůraznit, že záměrem změny této směrnice je vylepšit kvalitu auditu a také podmínky pro vnitřní trh eh, pro vytváření eh, auditu finančních výkazů. V průběhu našeho předsednictví jsme také zaznamenali podstupný, podstatný pokrok, co se týče zveřejňování nefinančních informací a informací týkající se rozmanitosti podniků v Evropské unie. Tento návrh byl projednán na expertské úrovni a Minulý týden výbor stálých zástupců udělil mandát předsednictví, aby zahájil neformální trialog. A jsme přesvědčeni, že tento návrh může vylepšit kvalitu a efektivitu zveřejňování těch nefinančních informací, Eh, ze strany podniků v Evropské unii. A co se týče horizontálních priorit, jednou z nich bylo právě vylepšit spolupráci a posílit eh, rozvoj vztahů se zeměmi eh, východního partnerství. V říjnu proběhlo setkání ministrů vnitra a spravedlnosti, kteří projednávali toto téma společně s partnery zemí východního partnerství. Byla to jedna z našich priorit Nicméně i nadále e, tyto kontakty budou pokračovat. Dámy a pánové, toto byly tedy e, hlavní výsledky našeho litevského předsednictví. Nicméně samozřejmě kromě těchto bodů jsme se věnovali i jiným tématům a doufám tedy, e, že naše práce byla úspěšná. Těch uplynulých šest měsíců představovalo významný krok v naší společné historii, posílili naše vztahy, spolupráce a jednotu Eh, mezi členskými státy. A já bych vám ještě jednou rád poděkoval za vaši spolupráci a podporu za těch uplynulých šest měsíců. Doufám, že konec předsednictví nebude představovat i také konec naší spolupráce, že tato bude smysluplně pokračovat a vlastně otěže převezme eh, předsednická země z našeho tria, tedy Řecko. Tímto vám děkuji za spolupráci. Bericht. Jetzt habe ich zunächst den Kollegen Baldassar. Děkuji a nyní má slovo pan kolega Baltasár, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já nemám dotaz. Projev pana předsedy byl poměrně kompletní a já bych chtěl zdůraznit tu výtečnou rovnováhu, co se týče dosažených výsledků vašeho předsednictví. Představujete tu jasně dosažené výsledky a jak jste poznamenal, dnes bude zahájen trialog, eh, ohledně kterého jsem zpravodajem. A tedy to je ten příkaz k obstavení účtu a myslím si, že budoucnost je poměrně pozitivní, máme tu dobrý základ pro tu budoucí práci. Co se týče tedy rovnováhy mezi právy věřitelů a dlužníků, tak si myslím, že se nám podaří opravdu dosáhnout dohody a té nezbytné rovnováhy. Chci vám poblahopřát protože vašemu předsednictví se podařilo dosáhnout na koreperu toho obecného postoje, co se týče to nezveřejňování těch, eh, pardon, zveřejňování těch nefinančních informací. My jsme se tomu tady dnes věnovali a z hlasování eh, vy, při hlasování vyplynulo, že toto bylo hodně projednáváno, vyjadřili se rozporuplné postoje a to, že se podařilo dosáhnout na radě společného postoje pro debatu, tak to je opravdu velice pozitivní zpráva. To je v podstatě vše, co jsem chtěla říci, pane předsedo, zejména tedy zdůraznit skutečnost, že bilance předsednictví je velice pozitivní a v podstatě vytvořili dobrý základ pro to, aby další předsednictví mohlo v té práci pokračovat. Děkuji a slovo má paní Tajn. Pane ministře, ráda bych se připojila k tomu, co právě řekl pan Baldazar. Děkuji vám za toto zhodnocení, také za eh, ten, tu nespokojenost, kterou jste projevil, především pokud jde o Audi. Doufám, že dnes dopoledne se nám to podařilo dokončit. Já jsem s eh, pravodajkou eh, o k oběma zprávám týkajícím se majetkových práv řekl jste, že by se to dalo eh, vyřešit. Možná, že byste nám mohl říci, kolik členských států, respektive které, jaké procento států eh, k tomu vyjádřilo své politické výhrady a z čeho, se, eh, z čeho vyvozujete, že bychom tedy mohli dospět ke schválení obě, obou návrhů týkajících se majetkového práva. Děkuji a slovo má pan kolega Svěvka. Děkuji. Pane ministře, ráda bych vám co nejsrdečně, rád bych vám co nejsrdečněji poděkoval za uh, skvělou práci během právě uplynulých šesti měsíců. Musím říci, že vaše předsednictví uh, jste zhodnotil velmi uh, komplexně, ale zároveň jste řekl všechno. Někdy, někdy člověk ani netuší, kolik by se společně dalo, kolik by se toho společně dalo zvládnout a proto vám tady děkuji za práci, kterou jsme společně odvedli, za výsledky které v tuto chvíli máme před sebou. Já pracuji na nařízení Brusel 1. V této souvislosti jde eh, tedy o jednotný patent. Všechno je na dobré cestě. Já doufám, že to zvládneme ještě za vašeho předsednictví. E, a to bude pěkný dárek k konci vašeho předsednictví. Děkuji paní kolegyně Regnervo. Prosím, děkuji vám, pane předsedo. Litva je malá země, poprvé vykonávala předsednickou funkci a já musím také říci, že opravdu dosáhla skvělého výsledku. Byl to patentový balíček Brusel 1, potom další témata a také to, co jste řekli o justičním programu, je velice potěšitelné. Já bych se chtěla zmínit o jednom tématu, kde nadále existují určité problémy. Nyní jsme na konci legislativního období a zatím ještě nejsme tam, kde jste vy, tedy na konci svého předsednictví, ale i také mm, jsme před koncem našeho legislativního období Evropského parlamentu. A právě proto varuji před jednou věcí. A tady hovořím o projektu u hospodářských auditorů. Tady u tohoto tématu jednáme všichni pod velkým tlakem a snažíme se to dotáhnout do konce, ale je třeba eh, dodržovat pravidla transparentnosti a také dostatečných informací pro všechny frakce. Já nyní hovořím za sociálně demokratickou frakci. Pokud se týče trialogu o auditorech, tak já bych chtěla zde také eh, apelovat na litevské předsednictví z hlediska toho, aby všichni byli komplexně informováni o průběhu trialogu. A já mám také ještě jeden bod, o kterém bych se chtěl zmínit, a to je stále, to je téma, které se nám stále vrací na stůl, to je otázka aktů v přenesené pravomocí a prováděcích aktů. Bylo by dobré, kdyby se nám podařilo ještě v rámci uh, eh, legislativy legislativního období se shodnout na společných kritériích, která jsou vhodná pro akty přenesené pravomoci a pro prováděcí akty. Vím, že již litevské předsednictví nevá mnoho času, ale bylo by dobré, kdyby se to ještě dala, dále dotáhnout do konce v rámci vašeho předsednictví. Pane ministře, máte slovo, prosím. Pirmiausia, aš dar kartą norėčiau padėkoti visiems. Ano, děkuji vám. Já bych chtěl poděkovat všem poslancům za dobrou spolupráci. Děkuji především panu předsedovi a děkuji vám za pozitivní hodnocení našeho předsednictví. Neboť Víme, že před naším předsednictvím existovaly určité pochybnosti, zdali taková malá země dokáže úkoly zvládnout. Jsem rád, že jste dospěli k pozitivnímu závěru a nyní ke konkrétním otázkám, které mi byly položeny. A nejdříve otázky majetkových poměrů v manželství a v rámci registrovaného partnerství. Tady v té oblasti došlo k velkému pokroku. Diskutovalo se o obou dvou návrzích. Jednalo se o přenos důchodových nároků a také byl, došlo k pokroku u dědických otázek. Delegace v radě se shodly na společném postupu také u rozluky a u rozvodu. A také došlo ke schodě u majetkových dopadů u rozvodů. také otázka rovnoprávnosti a také zákaz diskriminace. I v této otázce jsme dosáhli velkých úspěchů. Také otázka možnost volby soudní příslušnosti a některé členské státy se nepřipojily k obecným ustanovením a z tohoto důvodu jsme nemohli eh, schválit celkovou pozici či celkové stanovisko rady. A nyní otázka auditu. Zde je tomu skutečně tak, že zde eh, má hlavní slovo jiný ministr. Já jsem ministr vnitra a za toto téma zodpovídá v Litvě jiný ministr. My jsme se samozřejmě tímto tématem také zabývali a snažili jsme se postarat o to, aby všechny instituce byly informovány. K otázce aktů v přenesené pravomoci. Na této otázce spolupracuje Rada s parlamentem, to je zcela jasná věc. A také krátce jsem nyní zodpověděl za, na vaše otázky a děkuji vám, že jsem vás mohl seznámit s bilancí našeho předsednictví. Děkuji vám, pane ministře. Myslím si, že jste opravdu velkých úspěchů a můžete pohlížet na minulých šest měsíců s hrdostí. A nyní Eh, nastává eh, řecké předsednictví, které bude jenom krátkou dobu spolupracovat s Evropským parlamentem. Bohužel v důsledku nových voleb přijde eh, řecké předsednictví o určitý čas pro spolupráci, ale my jsme se snažili také již předem dotáhnout určité věci do konce. Já vám děkuji za to, že jste přišel mezi nás. Přeji vám krásné Vánoce, všechno nejlepší do nového roku a také vám přeji všechno nejlepší ještě do posledních dnů vašeho předsednictví. So. Takže další bod na programu je bod číslo 34. Tady vás chci pouze seznámit s obsahem předlohy a tady také padly určité stížnosti. Pan zpravodaj tady dnes není, takže se tímto tématem budeme zabývat v novém roce. Má někdo připomínky k bodu 34? Není tomu tak? A není bod 35, to je bod různé. Má tady někdo něco na srdci a na jazyku? Není tomu tak? Takže mi nezbývá nic jiného, než popřát vám všem eh, vše hezké Vánoce a Nový rok. Eh, paní Regner, to nyní šlo velice velice rychle. Já jsem chtěla pouze něco říci do zápisu. Chci, aby to, co jsem dnes řekla o auditorech, se dostalo do zápisu. Že lituji toho, že pan kolega Masip neměl k dispozici tlumočení a také, že dnes, než eh, byl zahájen Eh, formální trialog, eh, že aby se tedy v trialogu nepokračovalo, protože veškeré podklady dostal pan kolega eh, Masip po půlnoci já jsem to formulovala poměrně záhadně, ale já vím, že všichni chtějí ještě před koncem legislativního období všechno dotáhnout do konce, ale něk- co má také své limity. Není možné dát všechno dohromady a posílat věci přes noc, protože my potřebujeme demokraticky rozhodovat a potřebujeme mít transparentní informace především u ožehavém tématu, jestliže máme na určité ta témata také rozdílné názory a proto je důležité, aby všechno toto se dostalo do zápisu. Ano, bude to za psáno do zápisu, ale tady existují ještě i další názory. Paní Lichtenberger, já chci zdůraznit, že v následujících měsících především u netransparentních trialogů musíme postupovat extrémně opatrně a jak již bylo řečeno, já si na to vzpomínám z minulého legislativního období, ale tam ta situace nebyla tak extrémní jako dnes. My bychom opravdu měli postupovat opatrně, protože tady riskujeme ztrátu demokratické legitimity, jestliže na trialogu se postupuje tak, překotně jako nyní, kdy dokumenty přicházejí až po půlnoci. Já jsem ochotná pracovat 24 hodin, ale po výborovém dnu ještě studovat a analyzovat komplexní téma po půlnoci, to myslím si, že na to nemám síly jenom já, ale ani ostatní. Já tady podporuji vaše námitky, ale myslím si, že toto se netýká pouze té problematiky, o které jste hovořila vy, ale i dalších témat. Já, ostatní frakce to možná viděli u vašeho tématu, paní Lichtenberger jinak. Ano, já jsem to vzal na vědomí, vzal jsem eh, v potaz váš eh, formální, vaši formální stížnost, nyní končím schůzi a hezké Vánoce, děkuji.